Chers collègues, nous allons reprendre. Kolegové, budeme pokračovat. Již máme trochu spoždění a děkuji, eh, že mm, případně budete pokračovat v osobních diskuzích eh, mimo eh, a mm, takže protože jinak by to mohlo rušit ty, kteří jsou zde. Chci přivítat eh, naše eh, řečníky, eh, pana Adana Tabataja, který je z Centra pro aplikovaný výzkum z ESVČ, potom, takže jaderné aktivity Iránu zneklidňují mezinárodní společenství již od roku 2005 a tento rok IAEA, e prosím, konverzace mimo sál, je to strašně nepříjemné, když nemáme zde ticho. Já počkám až ty dvě osoby, které skončí s eh, privátní konverzací. Děkuji. Takže tento rok ehm, agentura IAEA e přijala tedy rezoluci, která se týká Iránu, který nerespektuje záruky podle smlouvy a závěry Mezinárodní agentury pro jadernou energii. Potom eh, byly předmětem eh, rezolucí Rady bezpečnosti OSN, které se týkaly sankcí a e, JCPOA, e, tedy ten globální mm, plán, ten byl mm, podepsán v červnu 2015 Iránem, Čínou, Francií, Německem, Ruskem, Spojeným královstvím, Spojenými státy a je to důležitý milník v nešíření zbraní. Tato dohoda obsahuje ustanovení, která omezují jaderný program Iránu výměnou za, e, ty, e, za to, že se zruší finanční sankce podle Rady bezpečnosti OSN. Tento globální plán ty právně e, podpořila rezoluce 2231 Rady bezpečnosti OSN, kdy se postupně ruší sankce proti Iránu. Mluvím příliš rychle, ano, já vím, tak zpomalím. Ale tato ustanovení také stanoví mechanismus, který umožní řešit spory, které by mohly vést k, znove, k novému uvalení sankcí. Poté, co Spojené státy eh, oznámili, že se hodlají stáhnout z tohoto globálního plánu. Bylo to v roce 2018 kvůli tomu, že Irán porušuje eh, tento plán, alespoň podle Spojených států tak eh, ty tři eh, smluvní strany evropské, Francie, Německo, Spojené království, ty několikrát eh, zdůraznili, že chtějí vyřešit tuto slepou uličku. Irán postupně tedy se stahoval ze svých závazků a došlo k eskalaci se Spojenými státy a iránský prezident Hassan Rouhani prohlásil, že již nebude respektovat ty restrikce mm, uvalené touto dohodou z roku 2015 a Irán Eh, zatím tedy neobnovil to obohacování eh, uranu, což nám otevírá dveře diplomatickému řešení. Eh, Francie, Německo, Spojené království oznámili, že chtějí respektovat své závazky a chtějí zahájit mechanismus řešení sporů v, v rámci tohoto globálního plánu. Eh, USA již tedy tam, mm, eh, USA tedy eh, zdůrazňují, že jejich prioritou je zajistit pokračování dohody a neuvalovat sankce. Je to velice delikátní situace a napjatá. Je zde velké riziko, mm, že mm, i tedy v, Irán, v Teheránu proběhly snahy tedy vyřešit tyto spory. Já dám ale slovo panu Vitoldovi Bačikovskému, který je místo předsedou výboru AFET a poté našim dvou řečníkům. Děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že jste zařadila tento bod na pořad jednání našeho podvýboru. Z pohledu zahraniční politiky je opravdu na čase diskutovat o statutu JCPOA a o tom, zda Irán dodržuje ta pravidla. Já využívám tuto příležitost, abych řekl, že JCPOA zůstává v zájmu naší bezpečnosti, společné bezpečnosti. Je to důležitý nástroj, který je třeba respektovat. Poslední Vývoj hlavně po smrti generála Sulejmaního nám ukázalo, jak důležité je vyhnout se devastujícímu konfliktu a deeskalace je tedy více než naléhavá. Příští pátek 21. února se budou konat v, parlam- v Iránu 11. parlamentní volby. Předpovídá se, že zastánci tvrdé linie posílí v iránském parlamentu. Ty umírnění kandidáti, kteří jsou těžce diskvalifikováni a Washingtonce rozhodnutí je ještě znovu oslabilo. Stejně také oslabilo znovu zavedení sankcí. Jak paní předsedkyně řekla, Eh, byla přijata celá eh, řada rezolucí vyzývající Irán, aby dodržoval své závazky. Čas totiž běží velmi rychle, hlavně co se týká politické situace v Iránu. Proto je eh, tady ta otázka mechanismu řešení sporu. To se musí řešit velice obezřetně. Hasan Rohání kritizoval fakt, že Evropa eh, nedodržuje JCPOA, protože Spojené státy od něj od z tohoto plánu odstoupily a eh, Spojené státy chtějí dále pokračovat podle metody eh, byče a cukru ve vztahu k Iránu. Tady skončím, ale jsem, eh, jsem eh, žádosti, jsem zvědav na vaše informace, které se dozvím. Chci slyšet, jaká jsou doporučení od našich řečníků v této věci. Takže, paní předsedkyně, dávám vám slovo zpět. Děkuji. Děkuji vám, pane místo předsedo dám teď eh, slovo našim hostům. Jde totiž o to, jakou akci by měla EU zvažovat eh, tak, aby se Irán vrátil k dodržování dohody, tak aby ta dohoda mohla přežít. Také bych chtěl říci, jak citlivá je celá tato situace, v níž se teď nacházíme ve vztahu k JCPOA. Chci od samého začátku zdůraznit, že EU a vysoký představitel především e, jsou rozhodnutě učinit všechno možné tak, aby JCPOA mohl dále existovat. Tady se e, velice intenzivně diplomaticky pracuje to téma dnešního setkání je trochu širší, takže když dovolíte, já začnu otázkami související s NPT, pojistkami souvisejícími s protokolem, pak se budu věnovat JCPOA, protože to jde ještě dál. Co se týká iránských závazků vyplývajících z NPT, tak um, Irán uzavřel smlouvu s MAAE. Stejně tak došlo k podepsání protokolu v roce 2003. To e, poskytlo výrazně širší přístup k místům jaderné energie a poskytlo to zároveň i mnoho pojistek. MAAE mohla mít přístup bez předchozí informace, což mělo velký dopad jak pro civilní, tak pro vojenskou část. Ale Irán od roku 2003 tento dodatkový protokol neratifikoval. V roce 2015 se to potom stalo součástí onoho JCPOA a mm, Irán se zavázal provizorně ten protokol dodržovat. Takže tím chci zdůraznit, že pokud eh, ztratíme JCPOA, tak ztratíme všechna ta práva přístupu podle toho dodatkového protokolu. Co se týká posouzení, zda Irán dodržuje své závazky, tak tady plně důvěřujeme Mezinárodní agentuře pro atomovou energii, která to posuzuje. Od roku 2003 nám pravidelně podává zprávu o iránském jaderném programu a od roku 2015 nás informuje i o implementaci toho dodatkového protokolu. Také od roku 2015 jsou ty zprávy MAAE víc než jasné. Agentura dále verifikuje situaci a má přístup ke všem místům, která hodlá navštívit. To znamená, e, ty informace jsou dostupné na webových stránkách MAAE, zda Irán dodržuje své závazky plynoucí z NPT. To jsem chtěl říct úvodem a teď bych se rád dostal k tomu JCPOA, k tomu e, spojenému obsáhlému plánu akce. Co se týče JCPOA, tak e, Irán přijal celou řadu dalších dobrovolných závazků, které neplynou ze smlouvy NPT. A e, mělo to být e, v reakci na zrušení těch e, globálních sankcí. O tom se diskutovalo 12 let, o tomto dokumentu opírá se to o rezoluce OSN a byla to jedna z klíčových ambicí. Jako součást dohody Irán zlikvidoval dvě třetiny těch centrifug a 75 svých obohacovacích kapacit. Po implementaci JCPOA Irán implementoval ty závazky na tři roky a když um, Spojené státy odstoupily od JCPOA, tak nadále se držel, svými, držel svých závazků. EU vyslovila politování z toho, že Spojené státy odstoupily. Irán řekl, že postupně bude omezovat své závazky, protože zatím nemá ten ekonomický profit ze zrušení sankcí. Je to ten přístup less for less, míň za míň, což je přístup, který my jako Evropská unie jsme nikdy neakceptovali. Od července 2019 Irán přišel se čtyřmi kroky implementace. Jeden se týkal eh, úrovně obohacování, potom aktivit v oblasti výzkumu centrifug a eh, zároveň znovu zahájili obohacování v podzemních eh, zařízeních. V roce 2020 v lednu Irán ohlásil pět kroků omezování svých závazků a prohlásil, že se nebude cítit vázán jakýmkoliv eh, omezením JCPOA, které by se vztahovalo na ty odstředivky. Je důležité zdůraznit, že nadále posuzujeme ty kroky, sledujeme, co říká MAAE a zatím se zdá, že Irán tyto kroky neimplementoval. Irán sám ty kroky eh, označuje za finální. To samo o sobě velice znepokojivé ty kroky. Bývalá vysoká představitelka a účastníci JCPOA opakovaně hovořili o obavách, snažili se přimět Irán, aby e, závazky dodržoval, ale zároveň je důležité vědět, že je třeba, aby JCPOA nadále existoval, protože jsou tady ustanovení týkající se přístupu, už jsem hovořil o tom dodatkovém protokolu. Je tam eh, možnost přístupu k plutoniovým zařízením a jde o to, aby ta, aby ta technologie nebyla využívána pro zbraně. Stejně tak potvrdila Mezinárodní agentura, eh, že Irán nadále s ní spolupracuje a umožňuje přístup. Je to tedy o to, že JCPOA stále agentuře umožňuje přístup nejnovější vývoj a to tady bylo zmíněno, um, že 14. ledna ministři zahraničí Francie, Německa a Spojeného království eh, určili vysokého představitele koordinátorem tak, eh, aby byl zaveden mechanismus řešení problémů, tak aby bylo zajištěno, že Irán bude dodržovat program. Jasně řekli, tím, že byl spuštěn ten mechanismus řešení sporů, tak byl vyhlášen jasný cíl eh, vyřešit tu situaci. Někdy se říká, že je to eskalace, ale Jde o to, aby byly řešeny ty zatím neřešené otázky. Vysoký představitel jako koordinátor eh, byl v úzkém kontaktu se všemi účastníky JCPOA. Nedávno cestoval dokonce do Iránu a hovořil se svými protěžky, hovořil s protěžky v Číně i v Rusku a po konzultacích bylo rozhodnuto, že je potřeba více času na reakci na obavy nejrůznějších stran. V této fázi na, se odehrávají expertní rozhovory mezi všemi účastníky JCPOA, Eh, řeší se otázka těch jaderných obav, ale eh, samozřejmě je tady ten velký dopad odchodu Spojených států z tohoto mechanismu. Irán totiž bude potřebovat eh, větší užitek ze zrušení ekonomických sankcí. Takže tady máme ten společný výbor a tuto chvíli chceme mít e, výbor co nejdřív, alespoň tak to prohlásil 24. ledna vysoký představitel a myslím, e, že včera po radě bylo řečeno, že budou prezentovány všechny dohody. Děkuji vám. Děkuji. Nyní dám slovo panu Adna Vonovi Tabatajovi, abychom slyšeli váš názor o budoucnosti JCPOA a možné důsledky případného toho, že krachne tato dohoda o regionální bezpečnosti, tedy na našem kontinentě i na celém světě. Děkuji. Very much, uh, madam. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, je pro mě si, že mohu být opět v Bruselu. Já jsem byl požádán o to, abych řekl pár slov o tom, jak si vysvětlit iránský přístup k tomu jadernému tématu. A tady eh, vlastně se eh, objevila opět hm, ta otázka JCPOA, eh, společného celkového plánu. Mm, já musím říct, že mm, možná už jste z toho unavení, ale pořád se domníváme, že je šance ho zachránit a já vám vysvětlím, jak. Tak, abychom více porozuměli eh, iránskému přístupu ke svému jadernému programu, jeho jadernému programu, musíme si připomenout, eh, eh, jak důležité toto je pro Irán. Je to de facto otázka národní prestiže a mezinárodního uznání. A jelikož eh, evropské země to tak nevnímají, to ještě neznamená, že by to Irán nemohl eh, vnímat právě takto. Eh, souvisí to se dvěma důležitými pilíři. Na jedné straně je to vědecký pokrok a na druhé straně nukleární program jako znak technologicko-vědecké modernosti. Iránské vedení bere vědecký pokrok jako něco velice důležitého v situaci, kdy země čelí sankcím, je v eh, mezinárodní izolaci. Eh, toto je vlastně mentalita, která zde eh, převládá de facto eh, civilní použití, eh, to je výroba elektřiny, výroba izotopu, eh, také lékařské použití. Před nějakými 17-18 lety tady propukla nedůvěra a tím se roztočil tady to dokolotoč vzájemné nedůvěry. A samozřejmě to souvisí s dohodou o Eh, nešíření zbraní. Další věc, eh, která se možná nebude tak zcela vážně, to je ta fatva, eh, což jsou vlastně dekrety, které vydává Ayatollah Khamenei, nejvyšší duchovní autorita země. A dá se říci, že eh, podle islámského práva vlastnit jaderné zbraně eh, prostě není přijatelné a eh, tomu Evropa nepříliš nevěří. Tady se tady objevila požadavek ještě před JCP, aby Irán nebyl schopen obhacovat urán svými vlastními silami. A toto je vlastně otázka, toto je ten náraz na pocit hrdosti, prestiže a tak dále, protože eh, Irán jako eh, signatář NPT by v podstatě to právo měl mít. Takže eh, byla tady, byl tady pokus najít nějaký zástupný problém, Eh, v podstatě se to formuluje tak, že eh, Západ se snaží tedy diskriminovat Irán a Irán ovšem hm, jak si chce mít své schopnosti. No a eh, tento spor se rozrostl daleko nad rámec jaderného zbrojení nebo jaderné energetiky. Došlo k sankcím ještě dalším. Irán tedy Eh, s, s hrdostí řekl, že to tedy vydrží a eh, bude se bránit. V podstatě pro, pro eh, Irán, Irán neustále tvrdí, že žádný program pro vývoj jaderných zbraní nemá, já osobně tomu věřím, ale občas vysílá takové nejednoznačné signály. Od v roce 2003 eh, ministři zahraničí eh, Německa, Francie, Velké Británie navštívili Teherán a de facto šlo o eh, zabránění vývoje jaderné zbraně Iránem a zabránění eskalace situace v regionu. A myslím, že dneska jsme na tom podobně. Z evropského pohledu existuje nebezpečí, že třeba eh, Izrael nebo někdo by mohl zautočit na Irán, nebo Irán by mohl odstoupit od NPT a tím pádem by eh, se zostřila jaderná hrozba. No, v současné době toto je eh, dimenze, kdy Irán se snaží tedy protivíce tomu tlaku, kterému musí čelit. A je třeba tedy zdůraznit, že to JCPOA eh, je umožněno tím, že eh, stávající eh, sankce na Irán má samozřejmě ekonomické dopady, ale ten politický vliv, politický efekt by vlastně byl takový, že v podstatě ten zákaz, totální zákaz obhacování Eh, Iránu, eh, jak se to tedy eh, nabídlo za Obamovy administrativy, tak to vlastně bylo něco, co přivedlo Irán zpátky k jednacímu stolu. Dneska je to tak, že Irán je opět jakoby obklíčen. Vidíte, že Spojené státy vyvíjejí maximální tlak a Irán se brání na dvou frontách. Jedna je regionální, eh, kdy se snaží eskalovat situaci v Perském zálivu, kde tedy ohrožuje eh, spojence Spojených států. A druhá věc eh, je nukleární problematika. A já musím říct, že Eh, Irán v současné době je ochoten eh, přidržet se JCPOA, eh, tady už nějakých pět kroků proběhlo. Inspektoři stále mohou fungovat v Iránu, takže je přehled o tom, co Irán v současné době v této oblasti dělá. No, my tady máme mechanismus na řešení problému. Tam je důležité slovo řešení. Chceme vyřešit ten problém, nikoli tedy jenom eh, hrát, eh, kdo eh, za co může a podobné. podobně. Takže skutečně řešení je to klíčové slovo zde. A to řešení by mělo jít cestou takovou, že nebudeme dávat, nebudeme dávat Iránu jaksi příležitost eh, eh, snažit se oslabovat své zásky v rámci JCPOA. No a to bylo, bylo asi takto. Eh, Irán má vlastně nějakou iniciativu regionální nebo pro stabilizaci regionu. A ještě poslední bod. Hovořili jsme o iniciativě E3. Já myslím, že evropský signál by byl takový, e, že e, by spolu s vysokým představitelem měli cestovat do Iránu další tři významní ministři zahraničí a to by e, skutečně Eh, na Irán působilo tak, že eh, Evropané jsou ochotní politicky investovat v regionu. Děkuji. Eh. Děkuji, děkuji za vaše prezentace a za SAD má slovo pan Mixa. Sorry. Thank you, Madam Chair. Uh, I have a couple. Uh, first, uh, referring back Děkuji. Eh, mám několik otázek. Eh, eh, když se tady vrátím k předchozímu bodu, který jsme tady dneska projednali, v podstatě před podepsáním GCPOA se ozývala varování, že Irán během několika měsíců může dosáhnout jaderného statutu. A i hned po dosažení dohody s Iránem e, opět se e, začaly objevovat hlášky o tom, že tedy Irán e, toto sice přijal, ale nepočítá s tím, že by to bylo dlouhodobé řešení. Tak samozřejmě, když se nám podaří odložit eh, to, že by Irán měl jaderné zbraně nějakých 10-15 let, tak to eh, aspoň toto je dobré, že dnes eh, vlastně pořád nevíme, jak by tedy zhroucení toho plánu JCPOA mohlo urychlit Eh, iránské jaderné vyzbranění, vyzbrojení. A otázka je, eh, jestli eh, Evropané, Američané a Rusové, jestli se na to dívají podobně nebo různě. Tedy jak by to bylo s tím dalším vývojem iránské jaderné schopnosti. A také jeden z řečníků nám dnes dopoledne řekl, že existují mezi nimi eh, rozdíly také v pohledu na to, nakolik je Irán rizikem pro šíření zbraní. Spojené státy se eh, dívají na Irán eh, v krátkodobého hlediska jako riziko pro šíření jaderných zbraní, zatímco Rusko nikoli. Vidíte to podobně? A ještě jedna věc, opět tady jeden řečník řekl, že ten eh, politický a eh, diskurs v Evropě eh, se obírá tím směrem, že záchrana JCPOA by bylo velkým diplomatickým vítězstvím pro Evropskou unii. Ovšem, bychom, my bychom se spíše měli soustředovat na verifikační mechanismus MAAE, a to by vlastně lépe pomohlo chránit dlouhodobé bezpečnostní zájmy v Evropě. E, tam se tady, e, zda souhlasíte, že pokud chceme zachránit tu dohodu s Iránem, e, že bychom měli tu naši debatu v Evropě utvářet nějak jinak? Děkuji. Eh, není pan Fubi, eh, Děkuji vám také za toto, co eh, jste tady řekl. My jsme tady hodně slyšeli o tom, jak se vyvíjí obohacování uránu v Iránu. Pro mě je důležité, proč vlastně Irán má v současné době vnitropoliticky velké potíže. Iránu, tedy revoluční gardy a ajatola se vyjádřili proti té smlouvě, ale vláda ji prosadila se slibem, že přijde eh, zrušení sankcí a v Iránu, Iráncům se bude lépe žít. Eh, k tomu všem nedošlo a zejména tedy se o to zasloužili Spojené státy. Evropa eh, se tedy podrobila americkým hrozbám a eh, také obnovila sankce. Důležité je, že pokud eh, vůbec se nám může podařit většinu v Iránu, tak aby byly, byla dohoda dodržena, pak bychom měli vytvořit možnost, alespoň z naší strany, ty sankce zrušit a de facto iránský minister zahraničí a další představitelé toto už opakovaně zmínili. My jsme v EU zavedli finanční mechanismus, eh, který umožňuje velmi omezený obsah, tedy rozsah obchodu s Iránem, eh, finanční objem velice nízký, umožňuje například Iránu vyvážet ropu, eh, což je pro Irán důležitým, vlastně jeden z hlavních eh, zdrojů financí. Pokud tedy chceme konkrétně něčeho dosáhnout, můžeme hodně debatovat o nukleární technice, to eh, já dělám rád, to je můj obor. Ovšem politicky k to ničemu nepovede. Musíme zrušit sankce, pokud chceme něčeho dosáhnout. Uh, Na oba řečníky dvě otázky. Samozřejmě. Já jsem položil otázku eh, ještě předtím, než jste přišli, a pan Hibbs eh, tehdy. Já jsem se ptal pana Hibse, zdali Evropa eh, byla bezmocná při řešení problému s GCPOA vzhledem k té opozici USA, anebo by mohla udělat více. On mi řekl, že Eh, velkým strachem, strašákem byly sankce. Myslíte si, že Evropa může eh, se dostat mezi ty velké hráče a říci, no, eh, takže mm, mm, pozice USA není nejlepší pro mír, není to, co Evropa si přeje. A myslíte si, že Evropa opět získá tu odvahu a bude myslet nezávisle na Američanech a bude mít postoj nezávislý a že udělá tu správnou věc, aby se to zase dostalo do, na správnou cestu. Děkuji za Renew Europe, pan Austrovicius. Děkuji. Já mám trochu odlišný názor. Někdy ekonomické sankce jsou nutností, nevyhnutelnou věcí, aby se zastavilo špatné chování zemí, které jsou pro šíření a obohacování uranu a které se snaží vyvinout jadernou zbraň. To je ta největší hrozba pro země regionu i na celém světě. Takže do jaké míry dobře eh, realizované ekonomické sankce mohou zabránit Iránu, aby pokračoval s obohacováním a šířením? Může je to zastavit i finančně? Protože to znamená velké finanční zdroje, které třeba investovat do tohoto účelu. A druhý bod. Irán je dost eh, vpředu, pokud jde o program střel. A to je reálné. To i připouští země kolem, které eh, říkají, že zde je větší a větší hrozba eh, těch střel, které eh, Irán vyvíjí. Víme, že Irán dodává střely. některým teroristickým organizacím jako Hezbollah aby mohli útočit na Izrael. A tyto eh, jejich systémy zbraňové jsou dost pokročilé. A dokonce se ještě více snaží rozvino, rozvíjet tyto systémy do budoucna. A jak? To Mm, můžeme propojit s tím procesem obhacování uranu a jaderným programem v Iránu a do jaké míry i, ty, i ten eh, vývoj těch eh, systémů střel eh, nám má dělat starosti. Děkuji, pan Petr za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji řečníkům za informace. Není to poprvé, kdy vedeme podobnou diskuzi. Já jsem si přečetl všechny ty dokumenty, které jsme přijali. V minulém roce jsme odsouhlasili významné dokumenty v oblasti společné bezpečnosti a obrany, odsouhlaseno většinou parlamentu. A moje otázka, co si myslíte o tom, co jsme odsouhlasili ve Štrasburku, a teď cituji, kdy se apeluje na vysokou představitelku, aby použila veškeré možné politické diplomatické cesty, aby se ochránil eh, ten globální plán GCPOA a smlouva o jaderných zbraních. A ve stejném odstavci se zdůrazňuje, že Evropská unie by měla se snažit diplomaticky jednat se všemi dotčenými aktéry a že třeba využít eh, tuto cestu. Vy jste již zmínil, že aktivity vysokého představitele v jiných zemích, že to jsme sice odsouhlasili, ale moje otázka i otázka kolegů je, zdali to stačí. Je to jediná cesta, jak nalézt řešení, a nebo je třeba udělat více podle vás, je, tady padla diskuze o sankcích, ano nebo ne. A to, co jsme odsouhlasili ve Štrasburku, je to ta cesta, kterou se ubírat. Děkuji. Děkuji. Nyní tam slovo našim řečníkům. I já jsem dnes dopoledne tady vyslechla řadu věcí. Určitá tvrzení, která nám připomínají, že Irán eh, že by neměl být diskriminovány, třeba k tomu přistupovat jako k normálnímu státu. A lze si položit otázku, zda Irán skutečně chce, abychom k němu přistupovali jako k běžnému státu, když je to stát, který chce vyvážet svoji e, revoluci a podporuje teroristické skupiny a narušuje stabilitu v regionu. Je zde ten rozpor, ten, e, to, to napětí a já bych ráda, aby se e, i v té odpovědi na toto naši řečníci zaměřili. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám za všechny otázky. Pokusím se na to reagovat nejdřív trochu obecně a pak konkrétně. Na sám začátek bych začal tím, proč JCPOA a jak se to zaměřilo. To je mm, nukleární, to je jaderná dohoda. určená k zachování regionální stability a šlo o to, aby byla solidní jaderná dohoda. Když se podíváte na všechny ty podrobnosti a dodatky, tak je to opravdu velice podrobné přístup, ověřování, vztah k fatvám, ano, Irán vyhlásil, že neusiluje o bombu je tady velice střízlivý způsob verifikace. Viděli jsme jisté aktivity a přišli jsme s tímto velice stabilním, solidním režimem ověřováním ze strany MAAE. V reakci na to účastníci JCPOA rozhodli o zrušení sankcí a EU za sebe to udělala. EU zrušila své sankce v souladu s eh, JCPOA. Něco ještě zůstalo mm, v platnosti také v souladu s JCPOA, ale žádné znovu zavedení z naší strany se nekonalo. A potom eh, z americké strany padlo to rozhodnutí odstoupit eh, toho my jsme hluboce želeli, nadále toho želíme, protože eh, když byl i v platnosti pro všechny, tak to byl jistý mechanismus. Jde o to, že Spojené státy znovu zavedly sankce, včetně extrateritoriálních efektů těchto sankcí. My jsme své sankce zrušili a nemůžeme teď říct našim firmám, co mají dělat. E zda když ty firmy tedy prokalkulují svá rizika a jsou-li vystaveny potenciálním sankcím ze strany Spojených států, tak to pravděpodobně u nich povede k jistým rozhodnutí. Toho všeho my jsme si vědomi a reagujeme na tu otázku potenciálních benefitů v případě zrušení sankcí vysoký představitel eh, uznal, že je důležité, aby Irán mohl profitovat ze zrušení sankcí a EU musí ale dodržovat eh, své závazky. Co můžeme udělat my, co můžeme udělat Rada, je zrušit ty sankce a podpořit obchod. Je to totiž navrženo jako nástroj ekonomická interakce, která může profitovat z těch extrateritoriálních eh, sankcí. Jde o to o oblast humanitárního obchodu, ale i další. Co se týká efektu JCPOA a těch, eh, toho nešíření non-proliferation, když eh, v roce 2015 bylo JCPOA uzavřeno, tak eh, se předpokládalo, že ty kontroly budou zhruba dvouměsíční, což je docela krátká rhůta. Teď Irán implementoval tři, po tři roky své závazky a teď eh, samozřejmě došlo k jistému omezení ze strany Iránu v důsledku jeho kroku, Ano, dochází k omezování, zkrátila se ta lhůta, ale stále je to zhruba rok, ale v závislosti na technickém vybavení my v tuto chvíli stále je to zhruba ten rok. Co se týká balistických raket, tak eh, to je také věc, kterou tu, která tu zazněla. Jde o ty rakety, které jsou schopné nést jaderné zbraně, tak mm, naše pozice je JCPOA a jeho plná funkce by vedla k omezení rizika plynoucí z těchto raket, protože když nemáte žádnou jadernou hlavici, kterou na tu raketu můžete dát, nemáte ani radernou, jak je to? Ono to zní jednoduše, ale je to tak, všechny, to jsou všechny ty argumenty, proč tak moc zdůrazňujeme, že když eh, eh, ten Irán tři roky JCPOA dodržoval, tak JCPOA prostě fungoval a teď jsme v daleko složitější situaci. A Teď mm, se bude muset um, vyvinout velká aktivita ze strany vysokého představitele a viděli jsme ta, tu velice náročnou a, a citlivou regionální eskalaci. Eh, vysoký představitel hned svolal zasedání, svolal ministry zahraničí, vydali se na cestu, aby tam jednali se všemi dotčenými partnery. Hovořilo se o možnostech eh, dalších eh, opatření na podpoření důvěry, dialog. Jeho cesta do Teheránu byla součástí této širší mise. Samozřejmě se hovořilo i o JCPOA, ale ta mise byla širšího záběru. JCPOA je jasné, že poté, co zahájila E3 onen dialog, tak jde o to, aby všichni zbývající účastníci podpořili ze všech sil pokračování JCPOA. To je teď ta situace, v níž se nacházíme. Na jedné straně jsou to ty vážné obavy, které vyslovila E3, ale na druhé straně sledujeme, zda je možné na té ekonomické stránce dosáhnout nějakého pohybu, tak aby to byla pobídka pro Irán změnit své směřování. Doufám, že jsem reagoval na všechno. Děkuji. Děkuji a na pět posledních minut má slovo kolega Děkuji vám za vaše, otázky. Pan eh, Mixer zcela jasně řekne, eh, jasně řekl, že nejdřív se jednalo o ta e, rizika a, a když nebude tohle, tak určitě bude něco jiného. Něco jiného, e, vždycky vstoupí do hry a začne problematizovat to, čeho se dosáhlo. Iránský minister říká, že kdyby neměl, a to by neříkal bez podpory z doma, že Irán může dodat ty dodatkové protokoly k ratifikace do svého parlamentu, což by vedlo k tomu, že Eh, všechno další by bylo irrelevantní. Z tohoto pohledu hru, hrozba toho, že Irán bude mít jaderné zbraně, na to se dá reagovat jenom, když budeme bedlivě naslouchat tomu, co Irán nabízí. Takže já si nemyslím, eh, že musíme přijít s nějakým novým rámcem. My musíme pracovat s tím, co máme a držet se těch technických aspektů. Další, co tady zaznělo, ty interní záležitosti Iránu. Já bych jenom řekl, revoluční gardy a jejich nejvyšší velení nebyly proti JCPOA co přišlo poté, co JCPOA byl uzavřen, to byla jistá soutěž o to, kdo bude hlavně profitovat z toho ekonomického boomu, který byl obecně očekáván. Nešlo tak eh, moc o to, zda JCPOA je či není dobrá věc, šlo tedy o vnitřní silové struktury Islamské republiky. Jde o to poskytnout další argumenty těm, v Iránu, kdo jsou JCPOA, kdo říkají, je to dobrý díl, můžeme z něj profitovat. Pan Wallis, eh, vy jste hovořil o posunu paradigmatu. Ono je důležité, aby Evropa měla strategickou autonomii my v tuto chvíli vidíme, že politické instinkty pro transatlantické spojenectví jsou příliš ehm, excitované, stále se hovoří o té transatlantické vazbě, i když eh, ona vlastně tady moc nehraje roli, protože jde o nešíření jaderných zbraní vidím, že k tomuto pos, tomu posunu do, může dojít jenom při změně politických generací. A teď k tomu, co říkal pan Austrevičius, sankce z, jako prostředek změny chování. Ano, k něčemu takovému došlo v důsledku sankcí Oni totiž politiku nezměnili Iránci, ale Evropané. Jiné státy změnili svůj přístup k Iránu a to je design sankcí. Jde o to, jaká je interakce. Já v tuto chvíli tedy nevidím jakýkoliv pozitivní, roz, pozitivní vývoj na straně Iránu jako reakci na ty americké sankce. Teď další otázka. Návštěva vysokého představitele, zda je to dost. Je nutné začít budovat důvěru znovu. Já bych si přála, aby to tak nebylo, ale teď Irán potřebuje mít nějaký signál, že Evropa je jednotná, že aspoň ty klíčoví nositelé rozhodnutí, což by byl tento vysoký představitel, ne protože já jsem Bruselu, ale protože si myslím, že EU potřebuje tuto podporu jediný vysoký představitel Evropy, který opravdu eh, odolával americkému tlaku, vždycky byl ten eh, vysoký představitel. Já jsem neslyšel nic od eh, jakýchkoliv národních představitelů, že by vyjádřil ten evropský odpor vůči americkým sankcím tak jako Federica Mogherini. Já si myslím, že to je cesta, kudy se můžeme ubírat dopředu. Děkuji, děkuji našim řečníkům. Navrhuji, abychom eh, teď eh, přešli eh, tak za chvíli tedy k dalšímu tématu, což je korejský polostrov. Aber dann, ich melde mich nochmal wegen. Super, wenn du da bist und ich bin sehr interessiert dran.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

Euh, euh, Takže přejdeme k bodu, který se týká výměny názoru o situaci v oblasti bezpečnosti ve východní Asii a perspektivy denuklearizace Korejského polostrova. Já zde chci přivítat eh, naše řečníky, což je doktor Raman Pačeko Pardo, který je předseda KFVUB na Institutu pro evropská studia a pan Reinhold Brender, který je vedoucí jednotky pro Japonsko, Korea, Austrálie, Nový Zéland, Pacifik a v SSVČ. Jaderné aktivity e, jsou e, v Severní Koreji velice zneklidňují mezinárodní společenství již několik desetiletí poté, co se země v roce 2003 stáhla ze smlouvy o zákazu šíření, tak urychlila svůj program a později provedla své první testy. V průběhu desetiletí, eh, dalšího desetiletí, Severní Korea provedla pět jaderných zkoušek a každý z nich eh, byl předmětem rezoluce Rady bezpečnosti OSN a kdy Korea, Severní Korea je vyzývána, aby opustila eh, jednou provždy své jaderné programy a sankce, které doprovázely tyto rezoluce, mají zabránit Severní Koreji dále rozvíjet jadernou technologii a svůj program střel. Řada zemí jako, jako USA, Japonsko, Rakousko, EU uložili autonomní sankce s cílem zvýšit tlak na Severní Koreu tak, aby plnila své mezinárodní závazky. Jeho korejský prezident e, podpořil tyto mezinárodní sankce a e, vyvinul velké úsilí, e, aby se zlepšily vztahy mezi oběmi Korejemi. První summit mezi americkým prezidentem se, eh, se, se Severní Koreou se konaly v roce 2018. Vedlo to ke společnému prohlášení v Singapuru, které apeluje na úplné denuklearizaci tohoto poloostrova. Bohužel pozdější snahy dále vyjednávat selhaly. Nedávné prohlášení Kim Jong-una po té, co eh, krachlo jednání ve Stockholmu, tak to ukazují, že Severní Korea není ochotná opustit svůj jaderný program. A mm, zde ale nicméně jsou otevřené dveře pro příští vyjednávání se Spojenými státy. Většina Eh, bude záviset teď na eh, Spojených státech. Eh, zde skutečně nedávné i stažení Spojených států ze smlouvy o šíření jaderných zbraní, to má určité vážné důsledky a i to znamená mm, to, že se mm, tedy diplomatické snahy, jsou ohroženy diplomatické snahy denuklearizovat eh, tento poloostrov, ale eh, role EU je velice omezena tady Evropská unie tam není vojensky přítomná, ani tam nemá žádné nějaké takové podobné systémy a takže teď eh, je třeba, aby hm, byly uzavřeny nové dohody, aby došlo k eh, likvidaci jaderných struktur v Severní Koreji, což by znamenalo obrovské technické a finanční náklady. Spojené státy a Severní Korea a další velmoci budou eh, sledovat vývoj a Evropská unie by mohla podpořit eh, tento proces denuklearizace a mohla by dát k dispozici třeba své inspektory, kteří by eh, dbali nad likvidací těchto zbraňových systémů a takže Evropská unie by mohla hrát roli, svoji zvláštní roli a mohla by využít své diplomatické know-how a mohla by být takovým facilitátorem dialogu mezi, OS, mezi USA a Severní Koreou a dalšími. Přímo dotče zainteresovanými stranami. Nejprve dám slovo panu Pačeko Pardovi, aby nám e, řekl, jaký jeho názor, jak vidí perspektivy oživení vyjednávání mezi USA a Severní Koreou, jak to vidí s uzavřením dohody, která by vedla k efektivní denuklearizaci korejského mm, poloostrova. Poté dám slovo panu Brenderovi. Děkuji. Děkuji za pozvání for the nuclearization of... Tak eh, já jsem byl požádán, abych eh, se eh, zamyslel nad tím, jaké jsou výhledy na denuklearizaci korejského poloostrova. Já bych tedy začal tím, že uvedu trošku souvislost, proč Severní Korea nepokračuje tedy v tom, jak se dohodlo o nukleárním programu a také jakou roli zde může sehrávat Evropská unie. Mm, já si totiž myslím, že eh, opravdu Evropská unie může přimět eh, Koreu k denuklearizaci. Takže eh, ten program jaderného vyzbrojování Severní Koreji není nic nového, to je až Eh, jak si eh, sahá do 60. let. NPT eh, od té odstoupila Severní Korea v roce 2003, to znamená, že my jsme nyní už 20 let svědky plného rozvíjení nukleárního programu. Otázka je, jestli s tím je možné něco udělat. Samozřejmě, pokud se budeme snažit přimět Severní Koreu eh, o odstoupení programu, tak to bude dlouhodobý proces. Určitě to tedy nebude otázka <clears throat> jednoho volebního období Spojených států. Takže eh, proč vlastně Severní Korea vyvíjí eh, své jaderné zbraně? Tak především je to z důvodu odstrašení Eh, ona vlastně ví, že eh, na středním východě jsou také jaderné mocnosti, dále eh, v severovýchodní Asii jsou přítomné vojensky spojené státy se silnou vojenskou schopností, čili také de facto eh, je zde strach, že by mohly být podniknuty útoky na některé představitele a tak dále. Čili tak to vidí Severní Korea. Pak je tady otázka eh, legitimity. Eh, je zde soutěž mezi oběma Korejemi. Severní Korea chce zůstat relevantní, to znamená, že severní, tady jejich jaderné zbraně jsou skutečně eh, tím, co dodává zváhu na mezinárodním poli. Pak je tady také otázka získávání eh, peněz. Eh, je to tady otázka prodeje technologie jinam, poněvadž skutečně režim potřebuje mm, další příjmy. No a potom tedy eh, je tady eh, de facto to, že eh, Severní Korea tam vlastně existuje existuje kontinuita, vlastně je zde jakási dynastie Kimů a současný Kim naplňuje dědictví svého dědečka. Eh, proč si myslím, že Severní Korea hrožuje eh, režim NPT? Eh, myslím si, že tedy šíření jaderných technologií, to je něco, co Korea provádí už, tedy Severní Korea provádí už desítky let a rovněž se dělí o své know-how s Eh, různými zeměmi, Libie a podobně. Tam skutečně severokorejští eh, experti eh, jsou i vysíláni do dalších zemí, kde i budují jaderná zařízení. Dále, jak jsem řekl, v roce 2003 Korea odstoupila od NPT, nedošlo k nějakým výrazným výrazným důsledkům, kromě toho, že tady eh, byly uvaleny sankce. Eh, navzdory jim ovšem režim do dneška přežívá a s většími potížemi než dříve, ale samozřejmě. A dále eh, Severní Korea může působit jako příklad hodně následování, jestliže, to dosa- jestliže něčeho může dosáhnout Severní Korea, proč by se nemohl pokusit ještě někdo jiný na světě. Takže co může Evropská unie udělat pro to eh, tedy pro eh, odzbrojení, jestliže budou obnovena jednání, podepsána dohoda eh, s Trumpovou administrativou, tak především Evropská unie by měla nadále vyslovovat podporu pro NPT, to, že tady bude konsensus, že je třeba respektovat NPT, tak to bude vlastně důležité z diplomatického hlediska, i když eh, Korej na to momentálně nesáleží. Dále důležité je, aby Evropská unie eh, posílala své diplomatické vztyky se Severní Koreou. V roce 2000 2015 se nekonal politický dialog e, mezi Severní Koreou a EU. Dobdívám se, že to je z evropské strany chyba, e, protože tento dialog byl možností, e, jak Evropané mohli přímo komunikovat v Severní Koreji tu myšlenku, že je lepší být nejadernou velmocí, tedy nebýt jadernou velmocí. A de facto byli bychom, eh, bylo by to vítáno, protože nemáme tam takové mocenské zájmy jako Spojené státy. Eh, mm, také existují, eh, existují nevládní organizace, které se angažují na poli nešíření jaderných zbraní, takže Evropská unie by je mohla třeba silněji podporovat. Eh, Severní Korea eh, by se tedy měla eh, podle nás vydat na cestu denuklearizace, dobrovolně to neudělá a je nutné, abychom tedy vyvíjeli tlak spolu s dalšími organizacemi. Toho by bylo možné se snažit dosáhnout stávajícími diplomatickými procesy, které de facto teď už pár měsíců jsou přerušené, poněvadž diplomacie se odehrávala v poslední době pouze mezi Severní Koreou a Spojenými státy. Nyní můžeme očekávat také přestávku, poněvadž eh, teď jde o, nebo jsme krátce před volbami v Americe. A, eh, a, a eh, také pokud tady prezident Trump zůstane v úřadě, tak asi bude jeho současná politika podporována. Mm, myslím, že bychom eh, měli tady eh, pro denuklearizaci například eh, poskytnout technickou pomoc. Spojené státy se například už obrátili na Francii, zda by pomohla z demontáži jaderných zařízení. Také by bylo třeba implementovat inspekční režim pod vedením MAAE samozřejmě, ale evropské Eh, členské státy by udělali dobře, kdyby se tam také nějak eh, účastnili prostřednictvím mezinárodní organizací nebo svých vlastních inspektorů. Také bychom eh, měli nabídnout určité pobídky Severní Koreji v podobě pomoci a různých druhů asistence. A to znamená, že bychom tedy měli se Eh, účastnit utváření toho balíčku, ale potom také jeho realizace. No a pokud se týče eh, těch mírových, eh, mírového využití jaderné energie, tak to určitě bude chtít Severní Korea v tomto pokračovat a Evropané by mohli skutečně pomoci při rozvíjení této větve otázka, eh, je možné dosáhnout denuklearizace Severní Koreje? Myslím, že v krátkodobém horizontu ne, eh, určitě ne za rok nebo za pět let. Ale pravda je, že eh, dohoda mezi Spojenými státy a Severní Koreou je celkem reálný výhled a ještě o tom bude řeč. Ta dohoda měla obsahovat závazek Severní Koreje, že bude provádět denuklearizaci. A takový mezikrok by eh, mohlo tedy znamenat, že se eh, ten eh, program, jaderný program, který Severní Korea má, bude postupně utlumovat a redukovat za, za konkrétní přísliby, prostě něco za něco toto je celkem proveditelné. Děkuji, paní předsedkyně. Řeknu vám, jak to vypadá z pohledu SVČ. Když se podíváme na tu strategii z roku 2016, tak vidíme, že svět je stále propojenější a i dění eh, v vzdálených regionách má dobrý i špatný dopad na EU. V Ázii máme velké obchodní kontakty, 40 našeho obchodu jde přes Jihočínské moře, takže tady máme velký význam toho jaderného programu v této oblasti. Dovolte pár slov k tomu, jak přistupovat ke KLDR. Některé věci tady již zazněly, ale jde o to, my jako EU máme vůči KLDR politiku, které říkáme kritická angažovanost. A v tuto chvíli je důležitější ta kritičnost než ta angažovanost, ale ta politika kombinuje tlak prostřednictvím sankcí, sankcí OSN a sankce EU a to kombinujeme s stále otevřenými komunikačními kanály. Tato politika není sama o sobě je eh, spojená s nezvratnou demontáží jaderných zbraní v Kalderu. To je nadřazený cíl kompletní nezvratnou demontáž všech zbraní hromadného ničení. To je důležité a my chceme, aby to zahrnovalo i program balistických raket do let, všeho do letu. Máme tu za cíl trvalé snížení napětí na korejském poloostrově a je důležité o tom hovořit. To tady už zaznělo. Také chceme pomoci zlepšit situaci v oblasti lidských práv v Kaledara. Pro EU je přijatelné jenom diplomatické řešení jaderného programu KLDR. To znamená, že klíčem jsou jednání. Na prvém místě jednání mezi KLDR a USA. Také bych chtěl říct, že podporujeme vedoucí roli Korejské republiky. Chceme podpořit vnitrokorejské zbližování. Vidíme tady totiž souvislost s jadernou situací v KLDR. Pokud nedojde k pokroku v denuklearizaci, což bohužel zatím tak vypadá, tak pak bude třeba vyvinout tlak na KLDR prostřednictvím pokračování sankcí, tak abychom ji přiměli k diplomatickému řešení. EU e, rychle implementovala všechna rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN a navíc přišla dalšími autonomními sankcemi EU a my musíme trvat na implementaci sankcí OSN. Měli jsme několik kol demarší státům z Afriky, Latinské Ameriky. Je důležité trvat na plné implementaci těchto sankcí ze strany všech členských zemí OSN. To je tedy ta linie tlaku. Tlak prostřednictvím sankcí, ale zmínil jsem také komunikaci, komunikační kanály. Takže kudy ta komunikace může probíhat? Samozřejmě nemůžeme v této fázi vést politický dialog. Jasně říkám, v tuto chvíli mezi členskými státy nemáme potřebný konsenzus na obnovu politického dialogu. Je potřeba mít konsenzus tak, aby taková politika mohla nastat, ale ten konsenzus v tuto chvíli není. Ale máme jistý kontext, hlavně prostřednictvím diplomatických misí některých členských států EU, které v KLDR sílí Bulharsko, Česká republika, Polsko, Rumunsko, Německo a Švédsko. To je šest zemí, které mají této zemi diplomatické zastoupení. Eh, tohoto klubu se ještě nedávno účastnila i Velká Británie, ta teď ale odešla, takže máme šest eh, zemí a Francie tam má navíc kulturní institut. Prostřednictví těchto misí máme jisté kontakty s vedením KLDR, ale v zásadě bych řekl celkem upřímně a otevřeně, že nějaký opravdový pokrok na straně KLDR zatím nezaznamenáváme. A dokud k tomu pokroku na straně KLDR nedojde, tak eh, naše ochota jako EU cokoliv činit je minimální. Přes tyto diplomatické mise přes diplomatické mise KLDR v zahraničí jsme nějaké kontakty měli. Zatím to bylo přes eh, misi v Londýně, ale po Brexitu uvidíme, jak to bude dál, diplomatick, třeba bude diplomatická mise KLDR u EU pro individuální kontakty s EU. Také bych řekl, že máme limitovanou, omezenou pomoc, kterou poskytujeme. Je to velice úzce propojeno s humanitární pomocí. Technicky je to rozvojová pomoc, ale můžete to vnímat jako humanitární pomoc a znamená to poskytování lidem v KLDR nástroje na to, aby si sami mohli produkovat potraviny. Je to tedy otázka potravinové bezpečnosti, která pokračuje nadále v tuto chvíli nemáme humanitární pomoc v technickém smyslu slova, ale nechci eh, vyloučit, eh, že v tom budeme dále pokračovat v rámci těch humanitárních nástrojů. Takhle bych chtěl zmínit eh, angažmá, že, a to jsem řekl na začátku, chceme v KLDR podporovat lidská práva. Ta situace tam je uh, velice špatná. Jak se podíváte na každou zprávu, tak vidíte, jak hrůzná ta situace je. Jsou tam velice přísné tresty až tresty smrti. Snažíme se všemi prostředky, které máme, hlavně v kontextu OSN, snažíme se pokračovat v tlaku na KLDR, aby lidská práva brala vážně. Druhá věc, a tady budu stručný, protože důležité věci už zazněly. Jaké jsou vyhlídky na denuklearizaci korejského poloostrova? Mohu souhlasit s tím, co tady bylo řečeno. Šance na pokrok v dohledné době jsou pramalé. Viděli jsme několik summitů, které proběhlo, včetně těch známých summitů Spojených států KLDR ale zatím se nedosáhlo vůbec žádného pokroku v oblasti denuklearizace. A při setkáních eh, USA k LDR se zaznamenaly velké rozdíly v mnoha oblastech, hlavně co se týká definice pojmu denuklearizace. V mezičase jsme zjistili, že KLDR pokračuje v úsilí vyvíjet zbraně hromadného ničení. Oni to nijak neskrývají. Fakt, že zatím netestují rakety, neznamená, že by přestali vyvíjet zbraně. Přesně naopak, ty aktivity nadále pokračují a některé testy, nějaké testy občas probíhají, hlavně v oblasti balistických raket a řekl bych, že od začátku roku 2019 eh, proběhlo víc testů balistických raket ze strany Kim Jong-una než za eh, celé období panování jeho otce Kim Jong-ila. To je velice důležité poznání. Viděli jsme tedy opravdu velké Eh, zintenzivnění těch testovacích aktivit. My si samozřejmě přejeme skutečné jednání mezi KLDR a Spojenými státy. K něčemu takovému zatím nedošlo. Vzdom všem těm summitům jsme nějaké seriózní rozhovory na pracovní úrovni nezaznamenali, ačkoliv bychom si to velmi přáli. Ale Eh, takové střízlivé poznání. Musíme být realisty. V tuto chvíli nevidíme jasnou perspektivu pro EU, jak nějakým zásadním způsobem přispět k tomu, aby ty rozhovory započaly. Samozřejmě hovoříme s oběma účastníky, se Spojenými státy, máme kontakty, máme kontakty s Korejskou republikou, což je strategický partner, stejně jako Japonsko další regionální účastník, protože i na Japonsko ten jaderný program KLDR a ty jejich raketové programy mají velký dopad, ale my za svou stranu ani ve spolupráci s ostatními eh, jsme zatím nebyli schopni. Máme kontakty s Japonskem, s Korejskou republikou, s dalšími z mezinárodní komunity. My všichni bychom si přáli pokračování toho procesu, ale ten vlastně zatím ještě ani nezačal a v tuto chvíli ani nevidíme, jak na to, aby začal zvlášť proto, že ve Spojených státech budou v listopadu prezidentské volby, což samozřejmě má velký dopad na veškeré kalkulace v této oblasti. Bude třeba reflektovat uh, v tom předvolebním procesu v podstatě určitě bude docházet k provokativním akcím, i když snad radši ani ne. A tak tedy bohužel bude pokračovat ta situace nestability až do prezidentských voleb a než bude jasné, kdo koncem roku se stane prezidentem Spojených států. Děkuji. Děkuji za Eh, velice užitečný, precizní eh, přehled. Takže eh, teď tady máme žádosti o slovo jako první pan Messner. Děkuji, děkuji za velice zajímavé prezentace. Jeden komentář a dvě otázky. Já myslím, že tady je takový paradox v tom, že, jak jste zdůraznil, ultimátním cílem Kima a jeho režimu je přežití, přežití režimu. A všechno ostatní. Čeho chce dosáhnout, eh, vychází právě z tohoto, z této snahy, z tohoto cíle. A možná, co jsme ochotni poskytnout, je taková pobídka, aby denuklearizoval. A z dlouhodobého pohledu to může hm, třeba vést ke, ke změně režimu a ne k přežití režimu. Je evidentní, že režim nebude schopen přežít eh, hm, eh, revoluční změnu v politickém systému. Tudíž je to prostě taková kvadratura kruhu. Dvě otázky magická slova. Denuklearizace musí být nezvratná a kompletní. Víme, že mezinárodní společenství a především USA eh, jsou laxní ke zrušení sankcí, než tedy budou splněna kritéria. A já se ptám, kdy, v jakém bodě ta denuklearizace se bude považovat za nezvratnou. To znamená, jakmile nebudou mít know-how a technologii, takže pro ty, proto, aby byly odstraněny sankce, co zakládá tu nezvratnost. A nakonec my jsme slyšeli také o tom dialogu mezi dvěmi Korejemi, a e, ta jednání o denuklearizaci mezi USA, Severní Koreou, mluvilo se o Japonsku, Evropě, ale co Čína? Čína přece má tam obrovské zájmy. Jak byste popsali politický přístup a roli Číny v denuklearizaci? Děkuji paní Kaněte za EPP. Ano, děkuji. Já bych se chtěla zeptat, na eh, ten obrovský tok nelegálních finančních prostředků ze zahraničí do eh, Severní Koreje, k režimu, co se používá na jaderný program a na další podobné potřeby i na vytváření image moderního kapitalistického města Pyongyangu, a kde ale my přece víme, že zbytek země žije v hrozné chudobě. Děkuji. Děkuji. A za EKR paní Fotiga. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za prezentace. V zásadě souhlasím s názorem, že ta perspektiva úspěchu denuklearizovat Severní Koreu je velice vágní v dohledné době. A tedy moje otázka se týká postoju Číny a navazuje na kolegyni. Čína je důležitý hráč a má celou řadu možných nástrojů, které by případně mohly zajistit pozitivní eh, vývoj. A za druhé, to je koronavirus. Slovakia, LDR je země bez zdravotnictví v podstatě. Většina obyvatel trpí pod výživou a nemáme doposud žádné data, žádné údaje o nebezpečí, že by se tam šířil tento virus. A v případě, musíme to si do úvahy vzhledem k té humanitární krizi. Já vím, že to je něco mimo eh, téma denuklearizace, ale je zde nebezpečí humanitární krize. A možná, že tady potom to všechno eh, nabíde úplně jiného tempa. Děkuji a teď dám slovo našim řečníkům, aby mohli zareagovat. Děkuji. Děkuji za otázky. Takže teď doprojdu jednu po druhé. Jsou propojeny, takže nezvratnost procesu. Víme, že nikdy nic není nezvratného. Jediný způsob, jak to udělat, je, že, že prostě se to odveze někam do pouště a tam se to oplotí. A teď v USA, aspoň mm, jaksi privátně, eh, vím, že tam probíhá diskuze eh, kontroly zbraní a podobně. Jak to udělat, eh, když to bude nezvratné, když to nebude nezvratné v Severní Koreji? Protože to vypadá, že realisticky k tomu nedojde v dohledné době ten proces se zablokoval teď mezi <clears throat> USA a Severní Koreou. Eh, zde eh, sešli se v Hanoji, ve Stockholmu a potom tam proběhly další kontakty. Na obou stranách eh, proběhly takové realističtější diskuze, to je pravda, ale do jaké míry mezinárodní společenství může poskytnout uh, uh, uvolnění nebo úlevu, úlevu z těch sankcí, asi ne úplně se zruší, s tím určitě by eh, na pár let, že by se udělali úleva, že by se, zlevnilo, eh, že by se slevilo z těch sankcí a že eh, a po, zvažilo by se, že tedy za pár let případně by se úplně zrušili a tak dále. Ale nezvratnost, to neexistuje. Když se podíváte na rezoluci OSN, to je úplně jasné. Teoreticky, když se podíváte na právní rámec USA, tak cíl se nezměnil, ale politické signály ze odstávající americké administrativy se změnily. Takže teď stručně, co je zásadní. Já jsem přesvědčen, že vztah mezi Severní Koreou a Čínou, že jsou velice chabé. Ano, Kim Jong-jung, ten eh, eh, eh, za, za, sice má ty snahy, ale někdy osobně jako se ale moc se nemusí vzájemně. Číňané říkají, že možná by byli ochotni, kdyby USA Eh, mm, zruší tedy to eh, embargo a tak dále. Takže mu asi Čína tedy v podstatě bude podporovat, musíme z toho vycházet. My souhlasíme s tím cílem. Čína oficiálně podporuje denuklearizaci, ano, ale tady eh, mají tedy Spojené státy další důvody se angažovat v Severní Koreji. Nezapomínejme, že Severní Korea vyvinula severní, jaderný program proti zájmům a přání <clears throat> Číny. A <clears throat> oni eh, eh, provedli ten test eh, přesně před návštěvou premiéra Číny, takže v podstatě jim dali signál, že jim jedno, co si Čína myslí, Čína tedy obecně podporuje denuklearizaci a mm, když mluvíte s členy těch čtyř eh, dalších delegací, to je ten, eh, to jsou ta jednání mezi šesti stranami, tak eh, řeknou vám, že Čína se chová konstruktivně vůči denuklearizaci. Potom další otázky, tedy nelegální financování. No, když tedy USA uložili tedy ty sankce na čínskou banku Bank of Asia, tak to Bank of Asia, tak to mělo dopad na eh, financování v Severní Koreji a Severní eh, Korea rok říká, že <clears throat> jsou ochotní, jednat, pokud se zruší embargo na tu banku. Ale od té doby se, mm, jsou sofistikovanější, oni vědí velice dobře, že USA mohou je nejvíce postihnout tím, že budou uvalovat embarga na banky, já nevím, ze Singapuru, z Ruska a podobně, aby se zastavily ty toky finančních prostředků. Potom zde oni, zara, eh, oni zachytli i třeba různé zásilky, zbraní eh, hromadného eh, eh, ničení do jiných zemí a když tedy došlo k zásilkám, tak tam musely být nějaké finanční toky přece. A mm, i se mluvilo na o kybernetických útocích na Centrální banku Bangladeše, na některé firmy v Irsku a podobně. Takže tam vždycky šlo o to získat financování. A je zajímavé. A potom zde byla ta otázka na koronavirus. Řekl pan Bender. Od té doby, co došlo k výskytu, tak eh, víme, že eh, třeba severokorejští eh, diplomaté nemohou cestovat, tedy tam došlo k takovému uzavření a Eh, ale je pravda, že se povlečou jednání z USA nejenom eh, kvůli volbám, ale i kvůli eh, tomu, těm, této nákaze, tamto zdravotnictví téměř neexistuje. Ano, Eh, na Severní Korea eh, žádala i Spojené státy, aby zrušili ty sankce kvůli tomu, aby mohli dovážet eh, zdravotnické prostředky, aby mohli tam budovat zdravotnictví a případně čelit koronaviru. Je to. Takže nám to říká i, že jsou zde případy, kdy Severní Korea bude muset spolupracovat s mezinárodním společenstvím i se Spojenými státy. A my zde mluvíme o sankcích, ano, ale já nebudu hovořit o efektu, jaký to má dopad na místní populaci, ale je pravda, že z politického, diplomatického i ekonomického pohledu mají efekt jinak by Korea pořád nechtěla, nežádala o jejich zrušení nebo úlevy. První věc, kterou chtějí, je zrušení sankcí, nic jiného, a poté hovoří o jiných věcech. Takže koronavirus to je další eh, eh, příklad, jak eh, v podstatě mm, ty sankce postihly Severní Koreu a jak je to přimělo jednat s mezinárodním společenstvím. Děkuji. Pár doplňujících poznámek. Issue co se týče eh, nezvratnosti, tak co to vlastně znamená? V zásadě se říci, že Spojené státy eh, vlastně vědí, že je to důležité, my se na to taky můžeme nějak dívat, ale eh, jde o to, jak se k tomu postaví vyjednávač. Spojené státy chtějí zajistit nějaký proces, který nebude moci ta druhá strana zneužít pro sebe. Prostě abychom neustupovali a nedostali nic za to. Takže, pokud tomu správně rozumím, Spojené státy chtějí alespoň jasný plán a postup kroků se Severní Koreou, čili jakým způsobem se dospěje z A do B. A tady je prostě třeba vědět, eh, jaké jsou, jaká jsou tam jaderná zařízení a tak dále, eh, což zatím Korejci nechtějí eh, zveřejnit. Je to velice komplikované, ale v zásadě to pro nás znamená, že Spojené státy si nepřejí nechat se zatáhnout do procesu, který není jasně definován a kde nebude jasně stanoveno, kdo, kdy a za co provede ten který krok. Já tedy to chápu tak, že pokud garance budou dostatečné, to znamená, že opravdu bude tady jasná definice implementace té cestovní mapy. Tak v této souvislosti můžeme se znovu bavit o částečném zmírnění eh, sankcí. K otázce eh, nelegálních eh, přísunů peněz do Severní Koreje. Nejdůležitě informace, kterou zatím máme, jsou informace panelu expertů sankčního výboru OSN. Čili tam existuje konkrétní specifický orgán, výbor, eh, který má na starosti implementaci eh, sankcí eh, vůči Severní Koreji. Eh, zasedá tam řada expertů, mezinárodních expertů jmenovaných jednotlivými vládami. V zásadě eh, si eh, tedy naši experti budou postupovat podle informací od těchto, těchto expertů. A samozřejmě to může znamenat, že to bude ovlivňovat, spíše zmenšovat ochotu některých zemí Eh, poskytovat informace. Nicméně ty informace jsou, jsou dostupné dokonce na internetu a eh, poskytují velice eh, důležité informace o tom, jak vlastně postupovat vůči jednotlivým zemím, kde nemáme vlastní nezávislou rozvědku Eh, která by nám ta informace dávala. Takže eh, z těchto informací eh, si můžeme udělat obrázek, kolik peněz se nelegálně dostává do Severní Koreje. V poslední době tady byl tady byla odhalena ta cesta příjmu prostředně, prostřednictvím kybernetických útoků. Eh, Severní Korea má úžasné kybernetické schopnosti, takže teď to vychází najevo. Co se Číny týče, eh, tak tady nevíme, jak se to bude vyvíjet dál. Může to jít jedním i druhým směrem. Pokud Čína myslí vážně tlak eh, na Severní Koreji, pak to skutečně bude. Čili pokud se eh, v mezinárodním obchodě vyvíjí tlak na Severní Koreu vždycky prostřednictvím Číny, to prostě jinak nejde. Takže kdyby Čína chtěla zastavit obchod se Severní Koreou, může to udělat a to by byl obrovský tlak na režim. Ale pokud eh, Čína nebude chtít nic z toho implementovat, tak eh, jsme právě na opačném pólu. Je to tedy zásadní otázka, jakým způsobem tedy e, zapojit Čínu. A Čína jakožto e, jakožto e, člen Rady bezpečnosti zavedla velmi tvrdé sankce vůči Severní Koreji. Tady s tím souhlasím, tady to bylo řečeno. Čína si nepřeje Eh, nepřeje provádění jaderních eh, testů eh, v podstatě hned za plotem. Takže tady Čína, od ní tedy můžeme očekávat nakonec jaksi konstruktivní, konstruktivní přístup, pokud Severní Korea zastaví nukleární testy. A to bude vlastně skoro všecko. Ještě poslední věc. Koronavirus v současné době znamená obrovský ekonomický tlak na Severní Koreu. Děkuji. Děkuji našim dvou řečníkům. Já se omlouvám, že jsem na vás tlačila ke konci, protože už tak je pozdě. A máme ještě poslední bod na programu. Tento bod se bude konat in kamera. A takže žádám